skutečně zaberou. Těšíme se na rámcové návrhy komise o budoucích krizových mechanismech v příštím měsíci. Děkuji vám. Děkuji i já vám, pane Kelame, a nyní můžeme přistoupit k postupu Catch the Eye. První má slovo madame Basescu. Domnule președinte, eu aș dori să salut adoptarea